Denis Dormula. Ah oui, oui je, vais, je vais ajouter que euh, M. Dormula n'est pas là. Ouais. Mhm. Bonjour, chers collègues, je pense que... Dobrý den, kolegové. Myslím, že začneme. Především bych chtěla omluvit našeho předsedu, pana Kloda Moraese, který se dnes nemůže zúčastnit on má nějaké zdravotní problémy, tak dnes nepřijde. A chtěla bych navrhnout následující změnu programu a sice doplnit bod 7.1 stav eh, trialogu o směrnici o trestním řízení, posílení některých aspektů prezumce neviny a práva eh, účastnice vlastního procesu a odložit bod 5 výměna názorů o spolupráce EU s Tureckem v oblasti azylu, migrace a ochrany vnějších hranic Unie. Pan Ruete eh, pojede do Turecka teprve dnes, takže nás pak bude informovat na příští schůzi. A <clears throat> ten bod o rozpočtu, myslím, také odpadne, protože pan Miller má nějaké problémy s letadlem, takže pokud nejsou námitky s takto změněným pořadem dne, nebo nejsou návrhy, otázky, nevidím, tak pak bych to považovala za schválené. E, také bych chtěla upozornit, že tlumočení do chorvačtiny a galštiny dnes nebude k dispozici. A bohužel. A dále pak mám tedy několik informací. Nejprve co se týče jmenování zpravodajů. Paní Alessandra Mussolini byla jmenována zpravodajkou e, na téma strategická spolupráce v rámci boje proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi e, Spojenými arabskými emiráty a Europolem. Pan Lorenzo Fontana byl jmenován zpravodajem k na téma spolupráce, operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem. A po změně frakce paní Makovej, která nyní je v EKR, e, zprávy Libek, u nichž ona byla spravodajkou, byly redistribuovány a paní Barbara Matera bude novou zpravodajkou k nařízení o evropském eh, státním zástupci. A nyní bod 3. Eh, jestli tedy komise schvaluje eh, body přijaté koordinátory podle článku 205 nařízení, ano, informace. 30. září 2015 Koreper přijal bez změny texty přijaté na základě zjednodušeného postupu podle článku 52 50 <clears throat> odstavec 2 nařízení eh, tedy jednacího řádu. Eh, za prvé se jedná o návrh rozhodnutí Rady a parlamentu Eh, zrušující některé akty prostoru svobody, bezpečnosti a, a justice návrh rozhodnutí parlamentu, který zrušuje některé akty v oblasti nebo upravuje některé akty v oblasti e, policejní a justiční spolupráce a návrh nařízení parlamentu a rady, který mění některé akty v oblasti policejní a justiční spolupráce ve věcech trestních. Spravodajem u všech tří dokumentů je Claude Moraes a parlament o tom bude hlasovat 24. listopadu 2015 hlasovat, dnešní, dnes bude hlasování od 15 hodin, takže prosím odpoledne si vemte sebou hlasovací karty elektronické. A nyní bod 4. Eh, prezentace paní Marty Sigan E, ředitelka mm, pro strategii a obecné záležitosti na DG Home. Pan Ruet nás informoval, jak už jsem říkala, že dnes nebude moci přijít, protože jede do Turecka. Takže já dám slovo paní Cigan, která se už účastnila schůze koordinátorů a teď tedy nás, nás bude informovat. Děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu, ráda bych velmi poděkovala za to, že jste dali komisi příležitost, že můžeme diskutovat o stavu implementace opatření, která s tím se počítají v rámci agendy uprchlícké situace vzhledem k poslednímu vývoji migrační krize. Čísla mluví sama za sebe. Ehm, vždycky e, tím e, začínáme takovými to čísly. Celkové počty těch, kteří přicházejí od ledna 2015, eh, teď eh, dělají více jak 750 tisíc od schválení eh, agendy o migraci v eh, prostřed tohoto roku eh, jsme velmi aktivně pracovali na koordinované evropské reakci na uprchlickou migrační krizi. Než vám um, poskytnu takový přehled na aktuální informaci o tom, co se udělalo v rámci této agendy, tak jak um, vypadá dnes, bych ráda řekla trošku více o krizi samotné. Ráda bych nejprve eh, udělala odkaz ke geopolitickému eh, kontextu, eh, který vlastně původem současné krize. A myslím si, že všichni budeme souhlasit s tím, že situace v Syrii, v Libii se pravděpodobně nebude vylepšovat v nejbližší budoucnosti. Takže to znamená, že krize není krize krátkodobá, není to nějaká akutní situace, která by se najednou vyskytla a vysílení občanských společností a lidí v, v, kvůli situaci v Syrii bude i nadále pokračovat. A také migrace z Afghánistánu, ta pravděpodobně mm, bude ještě intenzivnější, když se podíváme na velmi nejistou situaci a na nebezpečnou situaci v této zemi. V původní fázi se krize mm, koncentrovala kolem mm, středního středomoří asi 600 tisíc na začátku tohoto roku. Eh, tato situace eh, potom dosáhla z tého vrcholu v červnu a v červenci a e, začalo se to trošku e, snižovat v srpnu. E, hlavními národnosti, kterých se to týkalo, byli Eritrejci, Nigerci, Nigerici, Somálci a Sudánci. A proto bych ráda ukázala na summit v Aletě, který začne dnes a tedy také zítra. Jsem mám optimistická v tom, že dnešní summit přijde s adekvátní reakcí a ukáže hmatatelné výsledky, tak abychom mohli posilit naši spolupráci s africkými zeměmi. A tento summit ve Valetě je velice zajímavý, zajím, důležitým setkáním s africkými eh, zeměmi, ale chtěla bych zdůraznit, není to eh, začátek. Eh, zakládá se to na kontaktech a na krocích, na kontaktech, které máme s africkými partnery a to je založeno na již stávajících regionálních bilaterálních procesech, na regionálních procesech, takže eh, se tady nezačíná úplně od nuly. Ale eh, je to takový pokus a jsem optimistická v tom, že to přinese hmatatelné výsledky. Je to pokus v duchu partnerství s těmito, eh, s těmito lidmi, abychom naznačili konkrétní projekty a to, co, čeho budeme moci, moci dosáhnout. Něco, co budeme implementovat v příštích měsících na základě našich Eh, vztahu. Ale jak všichni víme, eh, tak eh, koncentrace na tuto krizi se posunula do východ, na východní trasy. Je to 140 tisíc lidí, kteří přišlo od začátku tohoto roku. A tato trasa je teď pod velikým tlakem. Ve své odezvě komise se konkrétně zacíla na tyto dvě fáze krize a e, navrhujeme, e, abychom nadále implementovali, e, abychom přicházeli s novými balíčky, aby se tak stalo do konce května a začátku září. Tady jde tady o záchranu lidských životů a o přemístění 160 tisíc lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu v Itálii a v Řecku, toto bylo už velmi rychle schváleno. A e, teď e, jsme o tom všem e, informovali. Na začátku října se konalo setkání tady na výboru z DG Home. Šlo o silení ze 23. září a vy jste o tom také diskutovali o prvních prioritních krocích tenkrát. A proto dnes přicházím s tím, abych podala zprávu o sdělení, které bylo schváleno 14. října a e, sice musíme předložit pokrok, kterému bylo dosaženo v těchto e, prioritních krocích které vám byly předloženy. Co se týče operativních opatření, tak nejdůležitějším prvkem jsou e, zjevně e, takzvané horká místa a také e, plány pro přesídlení. Tady takzvané hotspot, tady jde o přístup a implementaci těchto programů pro přemístění. Toto přináší už první výsledky. A toto je klíčový krok v tom, abychom mohli společně začít zvládat tuto krizi. Tento hotspot v Lampeduze, ten je tady zodpovědný za operační tradiční a pak je tady více hotspotů, které jsou etablovány v Itálii a v Řecku. V Řecku je to hospod Lesbosu a ten plně bude fungovat a byly vytvořeny kapacity také v ostatních čtyřech hotspotech v Kio, Samos, Kosu a Lerosu a doufáme, že budou plně v provozu do e, konce listopadu. Co se týče počtu lidí, kterých, e, kteří jsou angažováni, 105 lidí bylo přemístěno z Itálie a 30 z Řecka. Takže toto eh, je první krok v správném směru, ale eh, proces teď eh, musí být ještě více urychlen. A s tímto, těmito prvními zkušenostmi, které jsme získali, je skutečně na čase, abychom vstoupili do plné fáze ehm, realizace tohoto programu. Musíme mluvit o výzvách mm, na základě těchto prvních zkušeností, protože tady jde také o slabá místa, která jsme odhalili v té první fázi, ale tato slabá místa jsou také propojená se skutečností, že toto to je samý začátek tohoto procesu. A musíme se poučit z tohoto, musíme být schopni identifikovat tyto výzvy, které jsou před námi a musíme na nich pracovat um, s um, velkou angažovaností. E, jaké jsou to výzvy? Především registrace podél východní trasy. Tady to je zatím velice nízké. Máme tady příspěvky z Frontexu. Toto ještě všechno není dostatečné. To je druhý prvek. To znamená, je to jenom 34% žádostí, které jsou naplněny. A pak systém přesídlování, tady je nízká disponibilita, eh, eh, tady je, tyto hm, země některé nejsou ochotné přijímat, takže si myslím, že to jsou, jsou všechno důležité věci, které bychom měli vědět, abychom mohli pokračovat v práci. Plná e, role, plnotná role těchto hotspotů, e, toto zůstává i dost klíčovým prvkem pro to, abychom mohli zajistit plnou registraci, abychom mohli posílit tyto místní mechanismy. Takže všichni očekáváme, že e, lhůta, která byla stanovena Evropskou radou a také o naší aktivní kroky, to nám všechno napomůže a umožní nám, aby tyto hotspoty mohly fungovat do konce listopadu tak, jak o to požádala Evropská rada. Takže toto je velice důležité poselství eh, pro vás. A chtěli bychom se podívat i dále, než jenom na tuto krátkodobou odezvu. A proto, všichni to víte, jsme navrhli takový krizový mechanismus přemístěvání, tak abychom se vyrovnali i strukturálně s eh, touto eh, krizovou situací. A eh, tato reakce je na vaší žádost, když jsme diskutovali o prvním relokačním mechanismu. Parlament je kolegislativním, kolegislativcem, spoluzákonodárcem této složce a proto bych vás chtěla pozvat k tomu, abychom začali diskutovat co nejdříve o této složce. A co se týče ostatních možností, jak podpořit členské státy, protože eh, eh, sdělení, to je, mm, následuje po sdělení ze září, chtěla jsem vám ehm, poskytnout pár aktuálních informací o ostatních možnostech, jak podporovat členské státy, který se to týká. Tady bych ráda odkázala eh, ehm, ehm, k tomu to našemu intenzivnějším účasti. Pak jsou tady další kroky ze strany Frontexu, Poseidon a Triton a teď jsou dávány dohromady prostředky, které jsou zapotřebí. Teď zapotřebí členské e, státy budou motivovány k tomu, aby poskytly dodatečné zdroje pro tyto dvě e, operační jednotky. Pro e, Teď, teď bude důležitou informací to, že jsme z první fáze této operace, tady jde o výměnu informací, a sběr dat, tak jsme to přesunuli do fáze druhé. A tato fáze, druhá fáze e, tady jde na e, spolupráci v moři, to znamená jde o aktivní roli a také vás bude asi zajímat aktuální informace eh, mm, eh, o sdělení první eh, fáze. Je to klíčové, protože věrohodnost migrační a asilové politiky Evropské unie je mm, posílena. Jde o společné kroky, které budou učiněny v roce 2015. Itálie se účastnila deseti takových návratových operací, Řecko čtyři a hlavními destinacemi byly Nigérie a Albánie. A jak už se bylo oznámeno, tak komise eh, přijde do konce tohoto roku eh, s návrhem revidované právní eh, základny Frontexu. Jde o to, aby se v tom odráželi skutečný mandát, tak, aby šlo o řízení zvládání hranic a také o řízení těchto promigračních proudů. Také odkaz k tomuto najdete ve sdělení komise o pracovním programu na rok 2016. A teď bych se ráda zmínila o některých prvcích či informacích, které se týkají spolupráce se třetími zeměmi. A tady jak víte, na začátku října jsme měli konference vysoké úrovni eh, o té západobalkánské trase Eh, šlo praktické kroky, jak posílit eh, účinnější spolupráci partnerských zemí podél této trasy. A myslím si, že toto setkání bylo na nejvíc eh, důležité, protože mm, sama jde o účast těchto států podél mm, západobalkánské trasy a také Turecko, Jordán a Libanon. A velkou částí těchto diskusí a velkou součástí prohlášení je, e, jsou angažovaná podpora e, Jordánsku, Libanonu a Turecku v zvládání e, této situace kolem uprchlíků v jejich zemích. A pak asi budete dobře vědět, že na konci eh, října eh, se eh, konal summit, který se také zabýval touto západobalkánskou trasou a ten se speciálně zabýval posunem této krize na, do východu středozemní oblasti a sice 17 kroků, 17 takových, 17 bodový akční plán z toho vyplynul, na tom se schválili, na tom se dohodli partneři a také šlo operativní akce a kroky, které, které mají být učiněny okamžitě a toto se má teď rozjet. Konkrétně konkrétní výsledky eh, těchto eh, operativních kroků, závazků. Eh, máme tady kontaktní místa s různými konferencemi, které se konají v těchto zemích, ty se konají každý týden a máme monitorovací systém pro celý tento proud a toto už je v provozu. Ještě jeden z těchto bodů velmi konkrétních bod eh, z tohoto prohlášení bylo umístění 400 policejních policistů do Slovenska a toto také má být eh, teď realizováno a eh, teď ukončujeme takové sledování všech zdrojů Evropské unie které jsou k dispozici, tak aby to mohlo být podpořeno mezinárodními institucemi, které by byly vhodné pro to, aby uh, potřeby. A také bych ráda řekla něco o um, jednom aspektu, který je eh, důležitý v prohlášení a ten se týká zintenzivnění spolupráce s um, Afganistánem, Bangladeši a Pakistánem. Eh, na tom se také partneři shodli, zvláště v oblasti eh, admisí, remisí. Jak víte, včera se konal další mimořádné setkání ministrů vnitra a v zásadě se udělala taková inventura toho, co se stalo v posledních týdnech a bylo dohodnuto, dohodnuto že se e, urychlí implementace těchto hotspotů a e, tohoto přemístěvání. A opět e, členské státy byly zvány k tomu, aby se mm, dostali svým závazkům, mm, co se týče přijímacích kapacit a aby také podporili, podpořili práci Frontexu. Takže včerejší výsledky či závěry jsou velice důležité, protože je důležité udělat onu inventuru eh, situace. Také obsahují velmi důležité prvky, které se eh, týkají informační strategie, to je odkaz o zintenzivní informační strategie vůči azyl, žadatelům azyl, také postup vůči pašerákům, pašerákům. Jde o to, aby se to zintenzivnilo na těchto migračních eh, trasách. Migranti jsou plně informováni o svých právech a povinnostech povinnostech, včetně povinnosti zaregistrovat se v místě, kam přijedou. A víte z dřívějších setkání, že jsme už začali s takovými informačními kampaněmi už dříve a teď se budeme soustředovat na eh, tyto další eh, způsoby a struktury. Komise se také snaží posílit spolupráci s Tureckem a jak eh, už bylo řečeno, náš generální ředitel je v současné době na misi v Turecku, aby tam připravil návštěvu prvního místo předsedy tento týden a eh, bude mít separátní jednání právě na téma současné situace. Jenom bych stručně chtěla zmínit otázku finanční podpory a toho, co se děje tady já nebudu zacházet do podrobností, když tak se k tomu můžeme vrátit, vrátit v diskuzi. Víte, že ta normální struktura podpory, která je naplánovaná prostřednictvím našich fondů, azylový, migrační, a Fond pro vnitřní bezpečnost. E, to jsou jaksi strukturálně určené pro národní programy, ale také e, dochází k urychlené aktivaci nouzové e, pomoci kde mm, pracujeme na těch jednotlivých žádostech, které jsou nám předloženy individuálně jednotlivými členskými zeměmi. E, nedávno podané žádosti přišly z Řecka, Finska a Maďarska a my tedy nyní e, hodnotíme tyto žádosti, je to něco kolem 39 milionů, o nichž v současné době jednáme. Ještě bych zmínila specifickou částku naplánovanou k předstupnímu eh, fondu pro eh, kandidátské země, to se týká eh, Srbska a bývalé republiky Makedonie a tento nástroj slouží na podporu administrativních kapacit těchto zemí a e, nevládních organizací. A abych to ještě doplnila ohledně nástrojů, které je možné použít v tomto kontextu a v těch nouzových situacích, tak ještě mechanismus civilní ochrany. E, to není nástroj DG Home, ale je to nástroj Evropské unie a tento nástroj eh, je aktivovaný v případě zemí, které eh, žádali o eh, prostředky, konkrétně se jedná o Chorvatsko, Maďarsko a mm, další země. Ještě bych zmínila, co se týče finanční podpory a finančních nástrojů, že fondy, eh, svěřenecké fondy, především je to jedna o svěřenecký fond na řešení syrské krize a jeden svěřenecký fond pro eh, otázky Afriky. To jsou výsledky eh, sametu z Valety a tyto svěřenecké fondy začaly, nebo tedy ten fungovat. Je to zajímavé nejenom proto, že poskytují konkrétní částky, ale také jsou tedy, eh, jsou to fondy otevřené eh, k dalším příspěvkům od členských zemí, takže to je zase možnost, jak navýšit celkový rozpočet těchto svěřeneckých fondů pro lepší řešení situace. Co se týče implementace eh, evropského práva, tak o tom se ještě bude hovořit, ale v, v příloze k našemu sdělení jsou eh, informace ohledně eh, asilové politiky a navratové politiky a komise nejenom strážkyně eh, smluv, ale také DG Home se snaží využít všechny nástroje, které máme k dispozici proto, aby pomohla řešit migrační krizi. Využíváme naše výsady v této oblasti a mm, zahajujeme tedy řízení pro neplnění povinnosti s členskými státy, které tedy neplní své závazky a naopak se snažíme jim také pomoci, aby v e, počátečních fázích tohoto řízení pro porušení eh, mohly členské státy ještě tedy přijmout nápravná opatření, my se jim snažíme pomoci, vedeme s nimi dialog a víme, že když se eh, to ne, neděje, jak by mělo, no tak pak postupujeme podle smluv. Já si myslím, že co se týče hlavních aktuálních informací, tak ty jsou hlavně v říjnovém eh, sdělení a to je mm, zhruba z mé strany na úvod všechno a já vám děkuji za vaši eh, angažovanost a spolupráci v této oblasti a doufám, že pokročíme i v oblasti legislativní. A zůstáváme eh, vám k dispozici, abychom vysvětlili vaše připomínky a návrhy. My víme, že vy máte v terénu mnoho kontaktů, navštěvujete různá místa, máte mnoho poznatků, přímých kontaktů a um, informací o tom, co se děje a mohu vás ujistit, že všichni naši kolegové dělají všechno, co je v jejich silách pro to, abychom se s krizí vypořádali a byli, budeme velice rádi, když se podaří ji vyřešit co nejdříve. Ale jak víte, není to krize typická, je to krize, která bude trvat trošku déle, ale musíme to vidět v kontextu obecných vizí, které máme na programu v oblasti ehm, migrace. Není to krátkodobá záležitost, ale eh, tato zkušenost nás nepochybně obohatí a pomůže nám, abychom v budoucnu migraci zvládali lépe eh, v té dlouhodobější perspektivě. Takže přeji vám všem mnoho štěstí a úspěchů a s, s radostí vyslechnu vaše připomínky. Děkuji. Děkuji paní Cigan eh, za tyto informace, pokud jde o realizaci opatření, které navrhuje komise. A nyní má slovo pan Garcia de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Velice pečlivě jsem naslouchal vašim slovům. Naslouchal jsem všem informacím, které jste sdělila. Měl, měl bych spoustu otázek, ale položím pouze jednu jedinou. Já nevím, zda to bylo zamýšleno a e, oni ty novinky samozřejmě nejsou příliš pozitivní, ale e, možná to s tím souvisí, ale musím říct, že jsem neslyšel nic o přesídlování, tedy, pardon, to jste zmínila, ale ne nové usazování, nové usídlování, o tom jste nehovořila. A proto bych vás chtěl požádat, abyste nás informovala o situaci možných osob, které jsou nově usídlovány a jak vypadá dynamika tohoto nového posídlování, to přesídlování, to je 20 tisíc, dobře, a 140 tisíc to jsou ti, kteří budou nově um, usídleni. A to jsou tedy ta teoretická čísla, imaginární. A já bych byl rád, kdybyste se k tomu vyjádřila konkrétně a přesně. Já ty informace potřebuji, já jsem si jist, že je potřebují i ostatní. Potřebujeme tedy nové informace, o, tedy o novém usídlení. Merci, monsieur Demera. Sylvie Guillaume, du groupe du... Děkuji, Sylvie, eh, Sylvie Guillaume, socialisté. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za upřesnění o dalších um, opatřeních, pokud jde o eh, imigraci a v tuto chvíli máme takový dojem, že je tady celá řada nejrůznějších nástrojů, mnoho operací a teď v podstatě jsme jaksi v polovině hry a teď potřebujeme ty věci konkrétně realizovat a jak si to nevidíme. Eh, je dobře, že jste to tady dnes trochu upřesnila. Je tady eh, jakýsi pocit eh, nehybnosti, samozřejmě, že je tady aktivita pro získávání fondů, ale jinak to vypadá, jako kdyby ta situace byla jaksi ustrnula. Tak jak říká místo předseda komise, přichází zima a to bude mít dopad na přemístování uprchlíků a e, samozřejmě to bude obtížné pro všechny. A já tady mám asi čtyři takové doplňující otázky k tomu, co jste říkala. První se týká opět hotstopů, které podle mě jsou i nadále znepokojivé, vyvolávají e, znepokojení. Ehm, vy jste tady některé věci trochu upřesnila a e, také tady byly určité písemné informace o fungování, ale mohla byste prosím konkrétně popsat, jak jeden z těchto hotspotů funguje e, a jak probíhá e, registrace, ubytování uprchlíků v těchto hotspotech a tak dále. A já jsem také viděla takovou reportáž ve Francii o systému registrace a to mě překvapilo, protože jestli jsem to dobře pochopila, tak tam byly jakési dvojí registrace. Bylo to v Řecku, jednak tam bylo oficiální zaregistrování a zdálo se, že potom probíhalo ještě druhé registrování. Já nevím, jestli to byly řecké orgány nebo nevládní organizace, ale zkrátka někdo tam probí, prováděl ještě druhou registraci, která nebyla mm, tak dlouhá a pečlivá, tedy méně přesná. Mě by zajímalo, jestli k tomu máte nějaké informace, protože to je pro mě naprosto eh, zajímavá nová věc eh, i pro mm, ty další postupy. Můžete říct něco o návratových operacích? Hovořila jste o tom, že mandát Frontexu probíhá určitou revizí, mohla byste k tomu poskytnout více informací. Já si myslím, že to by eh, nám všem hm, bylo užitečné. A potom jste hovořila o o 40 uh, eh, dopisech, výzvách um, o a mě by zajímalo, jestli k tomu máte nějaké další informace, jestli teď čekáte na odezvu, nebo mm, samozřejmě chápu, že čekáte na uh, odezvu a mě by, mě by zkrátka k tomu zajímalo, jestli k tomu máte něco nového. A potom další věc, možná jsem to špatně pochopila, ale vy jste řekla, že problémem je, že mnozí žadatelé o azyl nepřipadají v úvahu, protože nejsou příslušníky z třetích zemí, kterých se týká relokalizace. Možná, že jsem to jen špatně pochopila, ale mohla byste se k tomu ještě vyjádřit, abych to pochopila lépe. Děkuji a slovo má paní Wikström. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Ono je to vždy velmi zajímavé, když s vámi můžeme o těchto věcech diskutovat. Teď zažíváme velice obtížné, nejobtížnější doby. Ty věci jsou velmi důležité, o které se hraje. Důvěryhodnost Evropské unie je ve hře a ta je neustále spochybňována a samozřejmě počet těch transferovaných lidí v rámci relokace, to je, to je velmi nízké číslo a mě by zajímalo, proč to tak je a co způsobuje tyto prodlevy a jak je možné, že členské státy tady opět selhávají. Naprosto selhávají, pokud jde o splňování závazků, ke kterým se upsali. A um, mě by zajímalo, jak komise chce tyto věci uvést do pořádku, aby to fungovalo tak, jak má ve Švédsku v tuto chvíli. E, k nám dochází přijíždí celá řada uprchlíků, zatím jsme přijali asi 190 tisíc uprchlíků a to je více než 160 tisíc více než náš e, ten proporcionální podíl, který jsme měli mít. Takže ta situace skutečně v tuto chvíli nevypadá na rozumné sdílení zodpovědnosti mezi členskými státy. A proto by mě zajímalo, eh, jaké komise chce udělat další kroky, také s ohledem na požadavek švédské vlády, ehm, aby se tedy upravil nebo aby se, aby se vlastně eh, realizoval dobře ten přerozdělovací mechanismus, aby se rozběhl, aby ze Švédska byli ti občané opět, tedy pardon, uprchlíci přerozdělováni i do jiných členských zemí. Eh, mě by velice zajímalo a chtěla bych od vás slyšet odpověď, jak se k tomu staví komise, jak to tam v tuto chvíli vypadá, v jaké je to fázi. Děkuji, paní Wikström. A v tuto chvíli má slovo paní Ferrara. Je tady? No, děkuji, paní předsedkyně. My zatím jsme poměrně vzdáleni iniciativám, které by komise měla přejmout a rada bohužel celé ty věci hodně brzdí a neubírá se to tím směrem, který bychom očekávali. Čekáme na návrhy, na pozměňovací návrhy. Um, zatím tedy um, byl předložen první návrh, který ale nekráčí tím správným eh, směrem jde o zemi eh, prvního přijetí uprchlíka a takové země nesou veškerou zodpovědnost. Máme také velké pochybnosti, pokud jde o přesidlování, eh, pokud jde o tedy ta čísla a o zodpovědnost členských států je tady veliká skepse, pokud jde o přerozdělování. Samozřejmě vítáme, že je dobré, že tady jsou vůbec návrhy, ale to, může to být považováno za první krok, ale přesto je tady obrovská skepse pokud jde o skutečné řešení a zodpovědnost mezi členskými státy pro řízení migračních tloků. Děkuji a slovo má paní Majera. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes tady hovoříme o přístupu Evropské unie ke krizi a já mám ten názor, že tento přístup je naprosto mylný nebo chybný, zcela selhává, eh, výsledkem je větší chaos, více žadatelů o azyl a dnes můžeme konstatovat, že uprchlické toky narůstají a mezi migranty se dostávají i ti, kteří tam nemají co dělat, teroristé a tak dále. A je jasné, že řešení dnes nepřinesou byrokrati eh, z Bruselu. Schengen v tuto chvíli se v podstatě eh, rozpálá nebo selhává a eh, asilová otázka, to je otázka národní a Evropská unie by v této věci neměla by se do toho míchat. Zítra se do Turecka vypraví naše delegace, aby jednala o těchto věcech, ale mohla byste mě k tomu více informovat, o čem se vyjednává s Tureckem a e, kdy můžeme očekávat definitivní výsledky a rozřešení. Velká část žadatelů o azyl, kteří přichází do Řecka a do Itálie, nenaplňují e, kritéria co se děje s těmito osobami, kam směřují a co se děje pro návrat těchto osob do jejich zemí původu nebo do třetích zemí. Děkuji, slovo má paní Spinelli. Děkuji, paní předsedkyně. Předtím, než se vyjádřím k hotspotům, které podle mého názoru vyvolávají obrovské problémy, musím říci, že je to velice závažná situace, Eh, existuje jedna závažná situace, na kterou bych chtěla komise upozornit, a to je podpora Řecka. Komise uvádí, že tato podpora byla eh, již rozběhnutá, tedy podpora, která byla přislíbena zemi, která je pod velkým migračním tlakem. Všichni o něm víme. Ovšem, existují určité předpoklady nebo podmínky, které si klade komise, podmínky takového typu, kdy není možné ty, vynalože, ne, pardon, ty poskytnuté prostředky vynaložit za tím eh, daným účelem řecké úřady jsou vyzývány k tomu, aby eh, předpláceli hm, částky na stravu eh, v těchto hotspotech, na úklid a údržbu a že potom dostanou tyto prostředky uhrazeny od komise. Když ale toto komise říká po té, co Řecko prošlo dlouhými léty eh, politiky úspor, tak mám pocit, že komise jaksi úplně ignoruje, přehlíží tu krizi, ve které Řecko vězí. Řecko není schopno e, tyto peníze poskytnout předem, předtím, než komise e, tyto věci uhradí. Takže e, tady jsou jsou tady ale možná řešení. Stačilo by, kdyby tyto prostředky byly poskytnuty na určité bankovní speciální konto pro Řecko, kde vlastně by se to uhrazovalo z tohoto z tohoto konta by se uhrazovaly příslušné položky. Toto je opravdu nalehavá záležitost, paní Cigan, takže komise by se k tomu měla postavit čelem. Velmi ráda bych od vás slyšela přesnou odpověď na tuto nalehavou věc. Potom tedy e, ještě dále e, k hotspotům. Poskytnete mi ještě čas? Dobře, děkuji. Hotspoty v Itálii. Komise doporučuje členským státům, aby poskytli experty ve chvíli, kdy Frontex o to požádá. A také uvádí, že tito experti by měli být poskytnuti i dlouhodobě a tak, aby co nejrychleji mohli být nasazeni. A já bych se tedy ráda komise zeptala na následující věc. Tento koncept dlouhodobého vyslání je to v souladu s eh, tím přechodným, s tou přechodnou funkcí hotspotu eh, podle článku 68.3 smluv. A nebo z toho lze vyvodit, že ta naléhavá situace, jak si považuje, se považuje za trvalou, to znamená, že ty hotspoty se stanou jakýmisi stálými přijímajícími centry, přestože formálně tento aspekt vůbec neměli eh, splňovat a měly být pouze jakousi přechodnou eh, institucí. Pokud to tak je, že to bude trvalé, tak to je rozhodnutí, které jaksi proběhlo úplně zcela mimo Evropský parlament. E, zdá se, že o tom rozhoduje komise sama o sobě. Můžete se k tomu vyjádřit? E, Děkuji, paní Spinelli, e, takže vás poprosím, abyste se drželi dvou minut. A teď dám slovo paní Jiménez Beserik. Děkuji. Já si myslím, že něco už tady zaznělo, některé otázky již byly položeny. Nicméně jsem chtěla říci, že máme určité informace ohledně e, toho registru uprchlíků a slycháme, že mnoho uprchlíků odmítá nechat se registrovat proto, aby nebyli potom odesláni do země původu. A jak víte, v rámci asilového práva se za eh, se země původu považuje za kritérium. Takže jaké jsou doby zadržení? 8 měsíců, to by mohlo znamenat problém. Paní Ferrara o tom mluvila. Řecko a Itálie by pak museli nést celou zátěž těchto hotspotů. A když se hovoří o solidaritě, tak eh, nejde eh, o to naplnit Řecko a Itálii takovými hotspoty a zatížit je celou tou zátěží. Ehm, přerozdělení uprchlíků je velmi pomalé, takže na to asi ehm, nelze plně spolehat a já mám obavy z toho, co si veřejné mínění bude myslet o těch retenčních zařízeních, o těch uzavřených E, e, retenčních zařízeních a blíží se zima a otázka zní, co bude se všemi těmi uprchlíky, když se zkazí počasí a bude zima. To, to myslím, že vyžaduje rozhodně pokrok. A další řečník. Děkuji. Já mám čtyři otázky, protože času je málo. Za prvé, v novinách minulý týden jsem četl, že komise, a teď nevím, jestli to je oficiální nebo ne, plánuje, že budou 3 miliony žádostí o azyl v letech 2016 a 17. Je ta informace ověřená, z čeho vychází? Máte jediný scénář nebo jiné scénáře přicházejí v úvahu? To je moje první otázka. Za druhé, k hotspotům hmm, hmm, připojím se k otázce, která teď zazněla. Informace, které zaznívají, jsou takové, že mnoho uprchlíků odmítá nechat se v hotspotech registrovat. Takže co s těmi lidmi dělá, děláme, děláte, e, e, co se s nimi stane, jaká politika je vedená vůči nim. Také jste řekla, a já jsem ale nepochopil, koho se to týká, že málo kteří přicházejí z, tak, eh, k zemí, ze zemí, které jsou takzvaně eligible, tedy eh, z velitelných k čemu? K přemístění nebo k azylu nebo k čemu? Dále ten Africký fond, hodně se o tom hovořilo, ale členské země do toho fondu neplatí. Evropská unie platí to, co bylo naplánované, ale zajímalo by mě, jaká je strategie komise, aby vyzvala členské země, aby dobrovolně přispívali do těchto fondů, protože to jsou zajímavé fondy, které také umožňují uvolnit prostředky i z jiných zemí, i ze soukromých zdrojů, což by za dané situace bylo výhodné. Za čtvrté, kdy plánujete předložit nový právní základ pro Frontex? Protože, jestli jsem to dobře pochopil, Frontex eh, jednak chcete mu rozšířit mandát, nepochybně asi pro posílení jeho rolí v hotspotech nebo kde, a dále potom pro tu návratovou politiku. Takže kdy se chystáte předložit takový eh, návrh, legislativní návrh našemu výboru? Takže tolik moje čtyři otázky. Děkuji panu Depre a nyní paní Keller. Keller. Ona bývala naší spravodajkou také pro otázku relokalizace. Já eh, bych zareagovala i na to, co se někteří lidé ptali, to znamená ti, kteří se neregistrují, co je s nimi. Oni lidé by se registrovali, ale nejsou dost velké kapacity těch registračních center. On každý chce být registrovaný, jde o to, kdy se dostane na řadu. Ano, je to tak, někteří lidé se chtějí nechat zaregistrovat, tak se tam jděte podívat. Jsou lidé, kteří se snaží dostat do těch registračních center, do těch hotspotů, ale proces je to pomalý a ne na všechny se dostane. Že by byla chyba v překladu, nebo proč tolik lidí se mnou nesouhlasí. No, prostě tak to je proč nejsou lidé relokalizováni, to jednak souvisí s tím, že třeba některé země eh, nabízejí málo míst, třeba když některá země nabídne 10 míst a, jedna, a je tam 12 člená rodina, tak 10 lidí z několika tisíc denně to nedává Je toho. Eh, také eh, třeba členské státy sami chtějí rozhodovat o tom, zda při, přijmou takovou osobu a pak se stane, že dva, tisíc, dva měsíce jsou nějací lidé někde, kteří by mohli být e, někam relokalizovány, ale neví se kam a neví se kdy a neví se co s nimi. A chci se zeptat eh, komise, eh, co se týče návrhu na legální a bezpečný vstup na území Unie, protože mnozí z nich přicházejí o život při nebezpečných pokusech o vstup do Unie. A e, nyní ještě další otázka, je, že bychom měli dát více peněz Frontexu, aby zachránil více lidí na moři a e, za tyto peníze by se, e, nebo se nakupují nové lodě a více zaměstnanců, ale ve skutečnosti nezachrání více lidí, protože je, to, je tu možná někdo tady v sále, kdo toto podporuje, ale my jsme nedali peníze Frontexu pro eh, to eh, a mělo by se to eh, jak si využívat systematičtěji pro záchranu, záchranu tedy lidí na moři. Děkuji a nyní paní Winbeck. Tack fru ordförande. Jag måste säga mitt land Sverige Eh, eh, říct, že co se týče mé vlastní země Švédsko, eh, kolegyně Wikström řekla 190 tisíc přichází, přišlo do Švédska a premiér Švédska se teď žádá Evropskou unii, nemohli byste si vzít zpátky 50 tisíc. To je přeci patetické. Nechci teď dávat vinu Evropské unii. Švédsko v národním měřítku musí něco udělat. Ano, naštěstí. Naštěstí Teď jedna strana chce opět zavést mm, hraniční kontroly, ale konec konců protože tady nefunguje Dublin, tak to všechno ve Švédsku kolabuje. Takže ano, hotspoty, má to být, 160 eh, tisíc má být teď rozděleno, 35 už bylo eh, rozděleno, eh, Švédsko vzalo zpátky 19, to je trošku všecko podivné. 600 tisíc ještě navíc, které, kteří nenajdou v těchto kvótách žádné místo, co budete dělat s těmi lidmi mají ti projít jinými zeměmi a sami rozhodnout, kam budou chtít jít. Už se o tom začalo přemýšlet. A pak, eh, ano, pak jsme mluvili o eh, fondech. Eh, v těchto fondech taky chybí spousta peněz. Když eh, eh, budeme chtít, aby členské státy eh, do toho vložily nějaké peníze, ano, ale myslíte si opravdu, že když členské státy budou chtít zvládat masové proudy uprchlíků a budou sami už na kolenou, myslíte, že pak ještě budou platit do těchto fondů? Ne. Myslím si, že je nutné se, si tu věc celou dobře zvážit a pak uvidíme. Ti, kteří krvácejí, ti potřebují pomoc, potřebují podporu pro to, aby zvládli tyto masové proudy uprchlíků. Už se začalo přemýšlet o tom, jak se bude tato situace řešit. Ano, nejprve bych chtěla říci, že patřím největší politické skupině v této parlamentu a nevím, proč vždycky musím mluvit po zástupcích malých skupin ve Švédsku. Děkuji. A druhý bod. Eh, vítám zaangažovanost eh, komise eh, vzhledem k této migraci, migrační krizi a také předseda Juncker oslovil členské státy a mluvil o jejich zodpovědnosti a také o nedostatku Um, implementování um, opatření, ke kterým se sami zavázali. Um, stovky z těch 160 tisíc lidí, kteří měli být přemístěni, bylo, byli usídleni a mimochodem někteří z nich do Itálie a Švédska. Myslím si, že nastal čas, abychom uh, Švédsko dali na mapu. To je to akutní situace, nalhavá situace. Ehm, ehm, tady to byly eh, desítky lidí, kteří byli eh, vítáni. Každou noc přicházejí, přijíždějí do Malma eh, vlaky. Mimochodem, to je město v Evropě. A to přijímá a vítá velké počty nezletilých lidí, kteří vyžadují zvláštní zdroje. A ve Švédsku je chceme přivítat důstojně. A dokonce i Švédsko má jedno z, největší, z nejvyšších systémů přijímání a přesto nemůže tuto situaci už zvládat. Jistě, že vláda ehm, se žádala o pomoc a může za to převzít jedno, že to zpočátku tak nebylo, ale je nepochopitelné, proč všechna mimořádná opatření, eh, která předložila komise, se týkají pouze země, eh, které externí hranice a země transitní. Eh, víme přeci, že Dublin funguje a většina zemí není, neregistruje Ehm, žadatelé eh, o azyl, kteří přicházejí, neberou jim otisky prstů. Švédsko je v situaci, eh, kdy je zemí prvního přijetí, eh, přestože lidé přicházejí ze členských států a také země ehm, poslední destinace. Je to taková dvojí výzva. Dvojí výzva, protože tady je ne, neuměrný tlak na hranici a dlouhodobé výzvy integrace sice lidí, kteří přicházejí na trh práce, bydlení a pochopitelně i e, školy pro děti. Takže e, je to několik otázek. E, otázek na komisi. Zvažujete to, že eh, začleníte také Švédsko eh, do současného relokačního systému 160 eh, tisíc, i když se podíváme na to, že Maďarsko nechce tohoto být součástí, budete začlenovat Švédsko do budoucího relokačního systému a zvažujete také to, že tady budou hotspoty i pro Švédsko. Máte mimořádná opatření, která byste zvážili, tak abyste se postarali o ty nezletilé, kteří vyžadují zvláštní zdroje. Pak ještě dodatečná otázka, paní předsedkyně, dovolíte-li mi to jsou eh, ty takzvané sticky carrotsky, eh, takové. Eh, prezident Juncker na plánu zasedání řekl, že země v eurozóně, které budou muset vynaložit zvláštní úsilí, do migrace, že tyto země budou mít možnost flexibilní interpretace tohoto balíčku stability. Is that discrimination? Je to snad diskriminace? Znamená to, že pouze členové eurozóny Eh, jsou vystaveni mimořádnému tlaku? Jaké budou další doplňující opatření Evropské komise pro členy neeurozóny, tedy pardon, pro ty, kteří nejsou členy eurozóny, tak eh, aby eh, mohli přijímat žadatele o azyl, aby se vyrovnali s tím obrovským počtem těch, které již přijali? A poslední eh, poznámka nebo otázka, mohla by nám komise říci, zda zveřejníte eh, konkrétní rozpis finančních eh, lidských zdrojů, pokud jde o transfery z Afriky a z další, do, do Afriky a do jiných zemí původu, protože my musíme mít možnost upozornit na konkrétní členské státy. Děkuji, vy jste hovořila dvakrát tak dlouho než ostatní. Pan Coelho. Děkuji. Děkuji vám za informace a za vaše prohlášení a chtěl bych říci, že souhlasím s myšlenkou, eh, kterou eh, říkala paní eh, Sigan, že musíme řešit tu naléhavou situaci krátkodobými problémy, ale nesmíme zapomínat na ty problémy, ukořené tohoto problému a tam je zapotřebí dlouhodobých opatření. Eh, jinak eh, tady eh, souhlasím v podstatě s tou linií Cecily Wilkstrom. Tento parlament nerozumí tomu, že členské státy hovoří o tom, že je potřeba zabezpečit naše hranice více, ale zároveň neposkytují dostatek lidských zdrojů, hm, tak aby se řešil ten problém těch obrovských uprchlických vln. Jak je možné tady uh, E, sice přejmout nějaké závazky, ale e, zároveň neudělat tak konkrétní opatření. České státy zatím jsou schopni pouze 36 tisíc z 96 tisíc uprchlíků. Já vím, že jsou tady země, kde jsou problémy s těmi metodami přesídlování, ale jsou jiné členské země, které projevují solidaritu. Například v mé zemi je celá řada nevládních organizací, eh, které zorganizovaly síť pro přijetí těchto eh, uprchlíků a teď v podstatě je všechno zřízeno, ale uprchlíci nepřichází a to je pro ně určité zklamání. A je tady, vzniká tady tedy eh, ten dojem, že Evropská unie nefunguje. A pak mám čtyři krátké otázky, jednak z hotspotům. Eh, pouze když hotspoty v Řecku a Itálii budou mít důstojníky z EASA, eh, tak mezi 29. říjnem a listopadem do Řecka přicestovalo 6 eh, tisíc osob denně, tedy více než 40 tisíc osob. Takže jak eh, mohou, eh, nebo mohou tyto hotspoty registrovat takové obrovské množství lidí, mohou s tím se vyrovnat? A dále, pokud vím, tak projekty parlamentu pro rychlejší postup registrace a přijímání v Řecku tady začal probíhat. Můžete se k tomu přesně vyjádřit a kolik lidí je možné zvládnout tímto zrychleným postupem. A potom eh, Silvigio tady hovořila o návratech a vy jste říkala, že komise tady předloží návrh eh, k rozšíření pravomocí Frontexu eh, a, a to je dobré, ale pokud jde o ty původní dohody, tak tam, um, tam bylo důležité, aby byly implementovány operace návratové. A mě by zajímalo, jestli komise tady chce přistoupit na další readmisní dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi. Děkuji, pane Coelho, a teď dávám slovo uh, uh, zástupci EKR. Děkuji, paní předsedkyně. V novém prohlášení rady se mimo jiné uvádí následující. Mělo by být jasně vysvětleno uprchlíkům, eh, že ve své eh, první zemi, eh, do které se dostanou, se musí zaregistrovat a nemají právo vybrat si zástupce určitého členského státu pro přeskum jejich eh, asilové žádosti. Co to ale znamená v praxi? Co by členské státy měly udělat, eh, když tedy imigranti se nezaregistrují v první zemi, do které přicestovali? Je tady sekundární migrace ve velkém rozměru. Eh, probíhá to prostřednictvím eh, Německa do skandinávských zemí a mělo by například Švédsko zamítat žádosti od lidí, eh, kteří přichází z Dánska, mělo by Finsku odmítat žádosti od deseti tisíců těch, kteří přichází přes Švédsko. V tuto chvíli tyto žádosti jsou zpracovávány a Eh, je jaksi marné říkat uprchlíkům, že tady existují nějaká pravidla, když ve skutečnosti tady vlastně neexistují. Co si o tom myslíte? Děkuji, paní Björk. Tak se mi eh, Já jsem försöka fatta mig kort mi... Pokusím se eh, pojmout to stručně. Mnohé už bylo vyřčeno chtěla bych zdůraznit to, co říkala paní Spinelli k Řecku. Peníze, zdroje, to tam se pak nedostane. Situace je velice vážná. Nestačí, aby komise řekla ano, rozhodli jsme, že to vyplatíme. Ty peníze nejsou tam, kde by být měly. Lidé, kteří mrznou nebo budou nemocní a podobně k Frontexu. Jak už ehm, řekli kolegové, eh, slyšeli jsme zprávy o tom, že eh, dost, budou dostatečné prostředky pro záchranu života a že tyto prostředky mají být použity k tomu, aby byli vlastně lidé eh, zahnáni. A řecké ehm, čluny budou přeskoumávány, které vlastně chtějí lidi zachránit. Je skandál, že lidé pořád ještě umírají na těchto trasách mm, ve Středomoří. A také byla položena otázka k hotspotům. Tady bych také chtěla slyšet konkrétní odpovědi. Jsme velmi kritičtí, jak to celé má fungovat stát. A pak bych chtěl pohovořit o tom, o čem jsme už diskutovali, a sice rozpočet. Rozpočet prostředky transparentnost. Ta e, tady chybí. Kam vlastně ty peníze plynou? Když si tak vyslechneme komisi, tak to zní jako kdyby e, se používalo hodně peněz pro represivní opatření, kontroly hraniční a nebo vyškolení ehm, nejrůznějších ehm, úřadníků pro migraci ve třetích zemích a podobně. Ale eh, jak se přesně ty peníze používají, kolik přesně jde do migrace a integrace. A ano, Švédsko by eh, také mělo být viditelnější na mapě, ale jsme dobře organizovaná země, ehm, eh, naše, máme velký blahobyt, obyvatelstvo eh, ukázalo velikou solidaritu při přijímání uprchlíků a teď tu jsou politické strany, které pochopitelně toto vše chtějí zastavit, ale mm, eh, Tady je důležité, abychom řekli a vyslali signál, že to zvládneme, ale potřebujeme politický plán, i který se bude týkat zaměstnanosti, um, eh, integrace, um, umístění těchto uprchlíků a to um, z dlouhodobého hlediska. Eh, nemělo by to být časově omezeno eh, tyto pobyty a tím, že se jim ten přístup úplně od, odřeže, odsekne. Pak bych se chtěla komise eh, zeptat, jak mm, vypadá spolupráce s nejrůznějšími eh, um, kancelářemi, úřady, agenturami mm, OSN. Jak to má eh, se teď etablovat? Mm, jak to chcete udělat v tak obtížné situaci, tak aby by začaly fungovat? Pan Zdechovský? Předsedající, vzhledem k tomu, že máme málo času, tak se omezím pouze na otázky Eh, chtěl bych mít několik důležitých otázek. Za prvé, co mě zaujalo, proč se řeší pouze v materiálu Řecko a Itálie? Myslím si, že situace dneska už pokročila, je úplně jiná a měly by se řešit další státy. Druhá věc je, tento materiál vůbec ne, eh, nereflektuje aktuální situaci. Eh, podle zpráv neziskových organizací, které působí v Afghánistánu v uplynulých třech týdnech se sebralo 70 tisíc Afgánců a zamířilo do Evropy. Kde máme nějakou reakci na tuto situaci, která dneska je pocitována už na Turecko, turecko-řeckých hranicích? Nemluvila jste o situaci v Řecku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Švédsku. Myslím si, že Evropská komise by měla tyto materiály urychleně zaktualizovat a poslat nám aktuální přehled v těchto zemích. Další otázka je, připravujete trvalý mechanismus eh, přemístění uprchlíků, protože jak jsme tady slyšeli, tak současný mechanismus je zřejmě k tomu počtu, který je v Evropské unii nedostatečný. Pokud ano, chci vědět, jaký bude mít parametry tak se chci zeptat, jestli udělá komise další kroky, aby státy eh, jako Německo a Švédsko změnili svůj sociální systém podpory, podpory lidí, kteří se tam hlásí jako uprchlíci. Jaké jsou výsledky jednání s Tureckem? Změní se něco na situaci, protože v současné době se živí, živí v Turecku tím asi 25 tisíc lidí. A potom poslední otázka, který jsme se tady nedotkli, to jsou bezpečné země. Je Řecko bezpečná země? Jak to, že některé soudy soudy v Německu neoznačují Řecko jako bezpečná země. Kdy bude seznam konečný bezpečný zemí a za jakých parametrů? A je třeba Afghánistán nebo Pákistán bezpečná země? A co se týká provádění azylového, společného azylového systému, eh, jsem rád, že jste to tady zmínila, ale řeknu vám jednu takovou zkušenost. Důvodem, proč se ty státy těmto hotspotům vyhýbají, protože vědí, že v jiných státech mají větší šanci z azylové pro, e, proceduře uspět. A myslím si, že je potřeba opravdu výst daleko větší diskuzi o společném systému, eh, systému azylové politiky. Děkuji. Thank you, Mr. Zdechovský. Um, Děkuji vám a nyní dám slovo paní Žolí. Děkuji. Ráda bych se komise zeptala na dvě konkrétní věci. V posledních třech letech jsem strávila mnoho času v Afganistánu v Kábulu a ráda bych, aby mě ujistila, že Afgánci nebudou vraceni pod záminkou, že Afganistán zařadíte mezi bezpečné země. Je třeba chápat, co se děje. Oni, když přiletí z Německa e, letadlem nebo čártrem z Anglie nebo ze Skandinávie dorazí do Kábulu e, téměř bez peněz. Většina z nich z Kábulu nepochází, jsou z Eratu, z Jalalabadu nebo z různých jiných končin a cesty nejsou bezpečné. Oni nemohou e, bezpečně cestovat, těch silnic je tam málo, takže za tři, čtyři dny se stanou obětí náborářů Talibánu. Takže je třeba, aby pravá ruka věděla, co dělá levá ruka a naopak, protože přece jsme nevedli v Afganistánu válku proto, aby ty lidi, které vracíme, což jsou často mladí muži, eh, padli do rukou Talibánu. To je zcela absurdní. Kromě toho bych eh, chtěla, aby mě komise ujistila, že nedoporučí radě, aby znovu byl eh, zavedený dublinský postup a aby byly osoby vracené do Řecka. Řecko eh, ty nedostalo těch 2,5 miliardy podpor eh, na turecké hranici přichází 50 tisíc osob měsíčně a bylo by zcela absurdní tyto uprchlíky vracet potom zase do Řecka pod záminkou Dublinu. Děkuji paní Žolí a nyní pan Jurek. Děkuji bardzo. Já mám dva konkrétní. Děkuji. E, pytanie pierwsze. Děkuji, já mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, proč je tak pomalý boj proti ilegální migraci a převaděčství. Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci o libyských pobřežních vodách ale jak některý kolega tady řekl, nová migrační cesta se eh, otevřela přes Turecko, přes Černé moře a od té doby, kdy prezident, předseda Juncker oslovil Evropský parlament, ta komise Ehm, ignorovala eh, závěry rady o eh, ilegálním převaděčství tam, kde k němu fakticky dochází, to znamená v pobřežních vodách a, pobřeží a přístavech specifických zemí. My víme, že o tom na posledních jednáních s Tureckem nezazněla zmínka, minimálně podle médií. A také zprávy o násilí eh, na křesťanech, jednak na migračních cestách, jednak v uprchlických táborech. Takže si myslím, že je také potřeba nebo je třeba věnovat pozornost zprávám v médiích, protože to protože ukazují, že eh, neexistuje faktická svoboda projevu. Pro následování Iránců, kteří přestoupili na křesťanství, je právě dobrým příkladem tady toho. Já si nemyslím, že bychom měli mlčet eh, k těmto věcem. Nejsou to žádné izolované případy. Takže moje dvě otázky se týkají boje proti eh, převaděčství a eh, násilí na křesťanech na migračních cestách a v táborech. Děkuji. Ještě tu mám přihlášené dva řečníky, paní Vrčia. Děkuji. Mně se zdá, že dost nebereme v úvahu vývoj migračních tras. Včera na zahraničním výboru jsme slyšeli pana Vilmo, který správně připomínal, že když první opatření byla přijata v Dubnu, všichni e, byli posedlí, stále ještě posedlí situací v Itálii a cestou z Libie do Itálie, kudy většina eh, tedy té migrace probíhala eh, na konci loňského roku. V letošním roce se situace zásadně změnila. Většina migračních toků probíhá mezi Tureckem a Řeckem. A já si nemohu pomoci, ale myslím, že Turecko sehrává svou roli v této oblasti a nelze si to vysvětlit pouze změnou situace v Syrii. Takže by mě zajímalo, jestli komise analyzovala tuto situaci a jak si to vykládá. Druhá věc se týká postavení uprchlíků po jejich registraci. Já věřím a jsem přesvědčena, že mnoho lidí se hrne, aby mohli být registrováni v hotspotech, protože pak doufají v něco, ale současně, a to není v rozporu, současně mnozí lidé odmítají eh, být registrováni. A hotspoty se všemi těmi výhradami, které tady zazněly, nevyřeší všechno, jak dobře víme. A je potřeba, aby Eh, hotspoty nevytvářely nerovnosti, protože se setkáváme se situací, kdy jsou takzvaní ti dobří eh, uprchlíci z těch eh, vybraných zemí a všichni ostatní, kteří jsou považováni za špatné migranty nebo dokonce za špatné ekonomické migranty. Takže já bych ráda, aby mě někdo v tomto jaksi uklidnil. A ještě bych chtěla zdůraznit otázku vyjasnění financování Frontex. Ano, ale také eh, fond eh, migrace, integrace a tak dále. Už vlastně nechápeme, co jak je financováno a svěřenecké fondy to ještě zamíchají. 800 eh, milionů na jednom fondu, x milionů na fond pro záchranu E, na moři, tak to se pak nemůžeme divit, že ještě se na moři utopí tolik lidí. A e, hovořila jste o řízení pro porušení povinností členských zemí a já e, bych ráda ještě taky, aby se někdo vyjádřil k situaci Kale a další. A poslední má slovo pan Vojt. Já danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně přece jen tady ještě zůstává celá řada otevřených otázek. Jistě nemůžeme předhazovat komisi, že je neaktivní, ani rada není neaktivní, probíhá celá řada setkání, ale bohužel nevidíme žádné výsledky. Hovořila jste o tom, že na převaděčských trasách eh, má být intenzivně poskytována informace o tom, že azylanti mají povinnost se zaregistrovat. Já si samozřejmě kladu otázku, jak to potom vypadá. Jak to vypadá na těch převaděckých trasách? Budou se tam rozdávat letáky? Dají se tedy převaděči tak jednoznačně rozpoznat? A proč se proti ním tedy nic nepodniká, pokud jsou tak jasně rozeznáni a mají se jim rozdávat letáky? Měli by být zatčeni. Takže eh, potom Eh, tady eh, ta přesídlovací opatření. Tisk tvrdí, že je tady 429 z 160 tisíc osob, které byly do víkendu přesídleni. Čím to je? Eh, je to pravda, nebo ta čísla nejsou pravdivá? Velmi mě překvapují i ta čísla, která se zmínila. Říkala jste, že do Evropy do říjnu se dostalo 750 tisíc, z Německa se říká, že do konce eh, září to bylo 800 tisíc, ze Švédska slyším 190 tisíc a to už by bylo 1 eh, milion. Takže zůstává otázka, jak to vypadá ve skutečnosti je ten rozdíl v těch číslech způsoben tím, že je tolik neregistrovaných osob? A nakonec samozřejmě vyvstává otázka, co zůstává s těmi, kteří se nenechají zaregistrovat pokud chcete více šířit ty informace o tom, že se má každý registrovat, tak byste si měli také položit otázku, jaké sankce budou uvaleny na ty, kteří se nezaregistrují, protože jinak se na situaci nezmění nic. Děkuji vám. Paní eh, ředitelko, já mám ještě jednu otázku. Na poslední schůzi o Balkánu bylo rozhodnuto vytvořit vytvořit asi 100 tisíc míst pro migranty, 50 tisíc v Řecku. A já se chci konkrétně zeptat, kam přijde těch zbylých 50 tisíc lidí. A nyní máte pouze 10 minut na odpověď, protože máme další schůzi s jiným výborem. Máte slovo. Děkuji. Tak pro mě je velice důležitou věcí, nebo přidaná hodnota, si poslechnout vaše příspěvky, ale myslím si, že bychom měli naplánovat trošku více takových setkání, na kterých o tom budeme diskutovat, tak abychom mohli diskutovat intenzivněji, než jak to budu moci udělat za 10 minut. A chtěla bych vás požádat, abychom dali slovo ještě našemu eh, kolegovi, který je přímo v terénu a který se teď vrátil a může poskytnout pár zajímavých informací. Je pravda, že jsme ve velice obtížné situaci. Je to e, situace, kdy se ověřuje výraznost pro Evropskou unii, ale také je to jedna z nejhorších krizí, kterou procházíme. To ví všichni. A myslím si, že skutečnost, že ministři vnitra, e, šéfové státu a vlád se setkávají tak často, e, to ukazuje, že jak je to velmi důležité, protože nám to napomáhá vyslat velmi důležitý politický signál nám všem a umožňuje nám to především Ehm, dobře pochopit situaci a to je také naším cílem. Pochopit dobře, co se děje, protože, jak jste řekli, je tu tolik dat, tolik statistik. A všechny z nich dostáváme, snažíme se eh, to eh, zpracovat tak, eh, abychom si udělali plný přehled o situaci, abychom to měli v reálném čase a to nám zase dává možnost reagovat v reálném čase rovněž. Druhý prvek. Eh, všechna tato politická rozhodnutí nám dávají mandát ehm, pracovat v terénu a ta práce eh, v terénu ta je nejzásadnější věc, kterou děláme. Není to jednoduchá práce, není to jednoduchá situace, protože eh, důvody této krize jsou částečně interní a částečně externí. Některé z nich ani na nás nezávisí, je to taková kumulace těchto důvodů, které by provokovaly vznik této situace. Takže musíme se pokusit dobře využít politických hlavních směrů, které máme, pracovat velmi důkladně v terénu a pokusit se E, zajistit další kroky. A tyto další kroky jsou v rámci větším agendy o migraci. Protože zatímco, kdy budeme pracovat na krizové situaci a na hotspotech, to jsou velmi konkrétní věci, tak přitom nezapomínáme na ostatní pilíře migrační politiky, jako jsou e, legální nástroje, nástroje pro migraci, e, nebo to, co se děje v rámci Dublinu, o, tom se zmíním hned. Práce na Dublinu a zlepšení společného evropského asilového systému a e, zintenzivnění spolupráce s třetími zeměmi. Když to tak všechno opakují, tak se zdá být pořád to samé, ale v realitě ta, ten, e, ten, to, co děláme, obsah toho, co děláme v těchto konkrétních oblastech, to eh, je velice všechno konkrétní a eh, je to kvalitativně velmi oddílné na rozdíl od toho, co jsme měli předtím. Takže je podstatné to pochopit, je to příležitost pro nás, pro všechny ji eh, pochopit, tuto situaci. K těm myslím velmi rychle, to jsem nezmínila ve svém původním projevu. Ehm, směrnice o návratu, jak jsem řekla, musí být implementována a dobře víte, že teď naše aktivity, řízení pro eh, porušení závazku a také spolupráce s členskými státy. To všechno běží tak, aby se posílila implementace v terénu. Akční plán o readmisích, ten také je plánem, který ehm, bude pokračovat a máme tady, eh, má to zásadní dopad na ehm, počty návratů. Je pravda, že to je velice úzce propojeno eh, s readmisní dohodami a s spoluprácí eh, jednotlivých členských zemí, tak abychom posílili eh, tento eh, návrat, jak dobrovolný, tak vynucený návrat. A toto se opravdu děje. Děje se to, máme, je to silný nástrojem pro dialog s třetími zeměmi a najdete to také v závěrech včerejšího setkání ministru vnitra, ehm, setkání rady. Ehm, velmi silný nástroj, eh, který máme při bilaterálních dialozích s třetími zeměmi, eh, jsou setkání na vysoké úrovni se zeměmi jako Afganistán, Maroko, Nigeria, Pakistán, Tunis, Tunis a Turecko. To jsou země, které nám také budou napomáhat Um, zvládat um, návratovou politiku, um, kterou musíme uh, znovu posílit. o to, abychom docílili lepších výsledků a to je velice úzce propojeno s readmisními dohodami. K penězům. Tady mohu pouze zopakovat, že nejde o to, že bychom nevěděli, kam peníze plynou. Národní programy jsou programy, které počítají, eh, které plánují přesně s tím, kam ty peníze půjdou. Eh, počítá se eh, tím, že to bude na následující léta, e, ano, naléhavost. Tady je to důležité, abychom se vyrovnali s naléhavými e, akutními situacemi. Vy jste se zmínil Africe o tom, jak přizvat tyto státy, aby se účastnili Eh, myslím si, eh, že eh, jsem chtěla ukázat, že členské státy, když se snaží zjistit, jak by konkrétní projekty mohly být implementovány spolu s africkými partnery, tak ty jsou právě těmi prvními, kteří se budou zajímat o investování peněz, protože když jim napomůžeme, aby vyřešili své situace ve svých zemích a když se bude investovat do projektů, které pak budou skutečnými výsledky. Takže přirozeně to zase přinese sebou zájem a jejich Eh, zájem o to, aby přispěli do fondu. Pak nejdůležitější věc. Vy jste se, vy řík, jeden z mm, poslanců řekl, že tady eh, jsou informace v dokumentu, který máme na eh, stole. Toto je sdělení z října, ze 14. října. A data opravdu byla pozměněna. Mění se každý den. Ve svém původním příspěvku jsem vám říkala, že kdybych vám měla poskytnout Eh, současný, říci eh, čísla o eh, relokacích, tak jsem řekla 105 tisíc lidí, 105 lidí z Itálie převedeno do Finska, Švédska, Francie a Španělska. Tady máme konkrétní čísla, eh, zde vám je můžeme poskytnout. A pak z Řecka to bylo asi 30%, které bylo přemístěno do Lucemburska. Takže konkrétní čísla a také konkrétní statistiky, které se týkají účasti agentur, úředníků a ostatních kolegů, kteří jsou v řídícím týmu, to všechno je k dispozici. Přemístěvání. Někteří z vás si asi vzpomenou, že před nějakou dobou jsme se pokoušeli realizovat první pilotní projekty k relokaci a to byly takové první pilotní projekty. to, to byly doby, kdy jsme ještě nebyli v oné akutní krizi a možná si vzpomenete při se setkání s námi a s Evropskou Českým jako úřadem pro podporu eh, eh, migrace. Vzpomněte se, jak bylo obtížné implementovat tyto první pilotní, pilotní projekty. Ne proto jen, že členské státy neukazovaly solidaritu, ale také proto, že eh, se setkávají s praktickými problémy při implementaci. Prostě někteří lidé v té době, aniž by tady byla akutní krize, nechtěli jít do některých zemí. A takže tady jsme už pocítili, jak relokace sama o sobě bude obtížná jako koncepce. Ale tato situace krize a společ společné eh, eh, úsilí eh, a mm, projevy solidarity, mm, včetně těchto politických hlavních směrů a včetně naší práce v terénu, to všechno pomáhá k tomu, jak, jak najít způsoby, jak udělat relokaci, ale je to velice komplexní a v této první fázi, v té původní fázi, jsme nemohli očekávat, že nastane plná implementace. Myslím si, že důležité bylo, jak jsem řekla, zkušenost, kterou jsme získali v těchto prvních dnech dnech. A sice to bylo důležité pro to, abychom se snažili to implementovat lépe. A paní předsedkyně, ráda bych vás požádala, protože se nemohu dotknout dalších věcí. Ráda bych ještě dostala, dal příležitost na pět minut pro kolegu, který byl v terénu, to je kolega, šéf jednotky pro Ehm, ehm, legální, mm, dopravní mm, záležitosti, má no dostane pět minut, protože to je přímá zkušenost osoby, která jela do Řecka eh, a eh, tady to bylo té první fázi vytváření o něch hotspotů eh, v terénu. Takže ehm, kolega vám může podat informaci o některých prvcích a možná to bude odezvané některé vaše příspěvky, ale bude to přímá reakce, přímé svědectví osoby, která byla v terénu. Ano? Paní Sigan, Omlouvám se, paní Spinelli, nejprve si vyslechneme tady zmíněného zástupce. Děkuji, paní předsedkyně, jmenuji se Dimitri Jokatos a jsem v čele um, jednotky pro Legal Affairs. Byl jsem vyslán do Řecka, abych pomohl řeckým orgánům vytvořit uh, přístup v rámci hotspotu a vytvořit první relokační eh, schémata. Budu hovořit o situaci v Řecku, samozřejmě nemohu hovořit o Itálii, protože tam zase je jiný zvláštní vyslanec do Itálie. Jsou tady samozřejmě některé styčné věci, ale i velké rozdíly. Velký rozdíl v Řecku je to, co říkala paní Spinelli. E, Řecko je ve velkých finančních problémech, měli problémy s likviditou, nemohou e, zálohovat prostředky na pokrytí těch naléhavých opatření, takže tady by komise se do toho měla vložit, měla by zasáhnout Samozřejmě jsou tady některé sdílené zodpovědnosti a pokud jde o Řecko, tak tam to opravdu trvalo velmi dlouho, než vytvořili eh, ty managementské struktury pro to, aby mohli přijímat prostředky. Bylo, eh, tak to uplynulo mnoho času a teď už je to všechno, všechno zřízeno a prostředky eh, tedy když jsou k dispozici, by měly být převedeny na příslušný účet v Řecku. 34 milionů eur tam čeká na to, aby mohlo být využito v Řecku, takže to je jeden z největších problémů a zdá se, že ten bude vyřešen. I když samozřejmě se spožděním. Pokud jde o fungování hotspotu, eh, tak jsem tam byl eh, několikrát a eh, Tady je důležité mít na paměti, že jsou tady dvě důležité funkce, jednak registrace Eh, to zahrnuje identifikaci a odejmutí eh, otisku, když přichází příslušníci třetí, z třetích zemích eh, do, na, do té první linie těch ostrovů. A druhá funkce je potom ubytování. Situace na Řecku je taková, že je tam jeden hotspot na ostrovu Lesbos, který už je již téměř zaplněn a potom jsou tam ještě dva na Řecko Eh, turecké hranici na moři. A eh, deadline tady je konec listopadu. Eh, registrace v podstatě tady funguje, ale je tady problém s ubytováním, tak aby probíhalo tak, jak má. A to je problém z geografických důvodů. Žádný nový příchozí z třetích zemí nemůže opustit ostrovy, aby odešel někam jinam Um, lodí, pokud ta osoba nebyla plně registrována. Takže tady je striktní kontrola uh, Frontextu, mm, kde vlastně uh, to probíhá předtím, než jsou z ostrovu tyto lidé uh, přesunuti na pevninu a bude se konat také zvláštní zasedání pro hotspoty na příštím zasedání našeho výboru. Já se omlouvám, ale dnes už nemáme další čas k dispozici a velmi vám děkuji za vaše vystoupení. Vážení kolegové, teď se dostaneme k dalšímu bodu, bodu číslo 7. Tady jde o dohodu e, se Švýcarskem, e, pokud jde o účast Švýcarské konfederace na e, práci Um, Evropského asilového uh, úřadu. A tady 19. listopadu minulý rok jsme již tuto věc probírali, uh, ale došlo k aktualitám. Uh, paní Mecola už je tady a já bych vás chtěla požádat, paní Mecola, abyste několika slovy popsala um, realitu této zprávy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. EASO tady hraje eh, ústřední úlohu, pokud jde o azylovou politiku Evropské unie. A proto se domnívám, eh, že bychom eh, měli i nadále posílit tuto agenturu, aby mohla naplňovat své cíle. Článek 49 EASO upřesňuje, eh, že tato dohoda by měla proběhnout, nebo měly by tady být věci uspořádány tak, aby tady byl vytyčen rámec pro eh, Island, Liechtensteinsko, Švýcarsko, Norsko, aby byly zapojeny tyto země eh, do práce této agentury nebo tohoto úřadu. Díky tomu dostane EASO nový rozměr, především s ohledem na eh, další eh, sběr údajů a výměnu těchto údajů mezi těmito zeměmi a EASO. Eh, Evropský parlament již dal zelené světlo pro uzavření dohody s Lichtensteinskem a Libe již odhlasoval také tuto dohodu s Islandem a to by mělo být také podepsáno předtím, než to bude předloženo plenárnímu zasedání. Plenární zasedání ovšem Eh, nebo odložilo se hlasování, pokud je o Švýcarsko, protože minulý rok tam proběhalo, probíhalo referendum. Švýcarsko je zapojeno do dublinského systému hm, a je plným účastníkem dohody mezi Evropskou unii a Švýcarskem eh, vybaví EASO novým rozměrem. Švýcarsko souhlasilo s tím, že se bude účastnit na dobrovolném základu evropského programu takže osoby um, budou odesílány do své země v případě, že nebudou moci zůstat uh, v této zemi. A uh, bude se to týkat, uh, ještě se to týkalo stovek osob a bude se to týkat dalších 519 osob. A Eh, toto je velice důležité s ohledem na migraci. V těchto letech se eh, rozměr migrace mění kvůli uprchlické krizi, která v současnosti probíhá. Dosud Švýcarsko eh, se účastnilo neoficiálně těchto operací a pom ale podpořili Itálii a je vidět, že Švýcarsko je spolehlivé. Ovšem ty věci, které nejsou právně podloženy, um, by měly být formalizovány. Pokud formalizujeme členství Švýcarska, bude formalizována také spolupráce a bude možné dlouhodobě nasadit pracovníky na klíčových místech. Bude to velmi užitečná pomoc a to povede k lepší harmonizaci evropského asilového systému. Mé doporučení zní, pokračujeme s návrhem dohody Doufám, že různé politické skupiny a naši kolegové podpoří tuto cestu. Těším se již na komentáře všech předtím, než se k tomu vyjádřím v závěru této rozpravy. Děkuji. Slovo má paní Sylvie Id Guillaume, stínová zpravodajka. Děkuji. Ano, Roberta navrhuje, abychom pokračovali v jednání o této věci, abychom to dovedli do konce vyjednávání eh, k této dohodě eh, se Švýcarskou konfederací eh, o EASO. To zatím neprobíhalo klidným způsobem. Symbolizuje to v podstatě určitý chaos z 9. listopadu roku, po rozhodnutí z 9. listopadu 2014. Já si myslím, že v tuto chvíli tady eh, nemáme ještě jasný pohled o dopadu referenda a o provizorních opatřeních, pokud jde o bilaterální vztahy mezi hm, EU a Švýcarskou konfederací. Je tady mnoho oblastí, na které to bude mít vliv a zatím je další rozhodování odročeno. Je tady ovšem určitá naděje. Více než 100 tisíc švýcarských občanů podepsalo iniciativu, kde se vlastně snaží dostat se ze slepé uličky ve vztazích mezi EU a Švýcarskem. Zatím tady ještě není právní jasná situace, pokud jde o důsledky referenda. Není to uspokojivé, ale tady je velmi důležité, abychom podpořili eh, pragmatický přístup. Paní Mecová tady hovořila o tom, že Švýcarsko souhlasilo s tím, že dlouhodobě bude pokračovat na eh, programu znovu usídlování a eh, přesídlování vlastně už tady spolupracují se zeleným, eh, s azylovým programem Evropské unie a je potřeba to formalizovat a když se to formalizuje, tak by to vlastně mělo eh, vést eh, k lepšímu průběhu a k lepší roli Švýcarska v krizi uprchlíků. Tento pragmatický přístup by ovšem Ehm, neměl být nějakým biankošekem. Je tady eh, principiální otázka, eh, která se musí vyřešit. Musíme být velmi bedělí a je potřeba tady být reaktivní eh, v případě, že výsledky referenda nakonec se ukážou, že nejsou v souladu s hodnotami Evropské unie. Děkuji. A paní Verže? Já navážu na to, co říkala Sylvie Guillaume. Já... Mm, jsem viděla, že se toto téma objevilo znovu na našem programu, tak si říkám, že jako stínoví zpravodajové bychom potřebovali trošku znát nějaké informace, a abychom nebyli překvapeni, když se najednou něco odstne. Na programu po referendu byl ten bod z programu stažen. Souhlasím s pochybnostmi, které tu zazněly. Švýcarsko je součástí Dublinu, Schengenu, účastní se eh, eh, přerozdělování uprchlíků, ale máme pocit, že bez studií o eh, dopadech referenda, tak máme pocit, že Švýcarská konfederace si vybírá, co jí vyhovuje. Není sama, celá řada členských zemí Unie to dělá taky tak, ale já si kladu otázku, v tomto směru. Souhlasím samozřejmě s pragmatismem, pokud se jedná o ozilové otázky, ale je přece jenom potřeba mít trošku více informací o tom, co eh, švýcarské orgány chtějí fakticky dělat a jaké jsou faktické dopady tohoto referenda. Děkuji, nyní pan Kirchhoff, já se omlouvám. So, thank you, Chairman. Um... Děkuji. My bychom Švýcary skritizovat neměli. Jak víme, Švýcarsko přistoupilo k celé řadě mm, evropských nařízení a opatření, to je součást jeho dohody s Unii. A postupem let došlo k velice pozitivním věcem a něk čem tedy zůstává mimo. Nicméně eh, je velice Švýcarsko nápomocné Unii, takže já bych rozhodně nebyl ten, kdo by je kritizoval. Já plně podporuji některé poznámky, které um, vyjádřila paní Medzola. A tam ta hodnota spolupráce je ovšem je velice důležitá, především ve, spoluč, ve souvislosti s EASO. EASO v té současné krizi funguje velmi pozitivně a Švýcarsko je zapojené do no, nablinského nařízení a dlouhodoba, dlouhodobé dopady tohoto nařízení jak si se vyvíjejí. Myslím si, že obecně ten posun je kladný. A co se mě týče, tak moje frakce podporuje plně podporuje pozitivní přístup Švýcarska. Děkuji. A nyní paní Wikström. Paní předsedkyně, myslím si, že je to poprvé, kdy tady hovořím švédsky na tomto výboru, alespoň v tomto roce. Ale mám pocit, jako kdyby situace v mé zemi mm, vypadala tak, že eh, se člověk musí vracet ke své vlastnímu eh, jazyku. Tak nejprve eh, účast Švýcarska na eh, celém tomto programu. Toto je část nebo součást spolupráce s Evropskou unii a měli bychom se na to dívat pozitivně že Švýcarsko může podpořit EASO a eh, tady my, má frakce a já podporujeme paní moc celou, zcela v její práci. Spolupráce je vždycky něco pozitivního. A abychom to usnadnili v těchto kritických dnech, to je v zájmu nás všech. A my z EU bychom měli e, se postavit pozitivně e, této věci, tedy tomu, že Švýcarsko se teď připojí, protože Ehm, naše asilová kancelář na Maltě může pomoci i e, e, všem a umožní se dialog. To je něco pozitivního. Přejeme si větší spolupráci v migrační oblasti ehm, za naší frakci. To určitě e, to, co zažíváme teď v Evropě, je, že se mnohdy kooperace od sebe odděluje. Takže je dobré, že tato země chce přijít s pozitivním příspěvkem. Děkuji. Zpravodajka požádala o slovo, takže prosím pouze na dvě minuty. Chtěla bych všem poděkovat za vaše připomínky a chtěla bych poděkovat i stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali. Ehm, chtěla bych jim poděkovat za trpělivost. A chtěla bych vyjasnit jednu věc my jsme rozeslali všem stínovým zpravodajům stanoviska naší e, politické frakce a čekali jsme na odpověď, pozitivní nebo negativní. Nicméně beru na vědomí potřebu další spolupráce mezi zpravodajem a stínovými zpravodaji. Dobrá, kolegové, takže další bod se týká trestního řízení, posílení prezumce neviny a práva účastnice vlastního procesu. Jednání o směrnici o e, trestním řízení a posílení prezumce neviny a práva účastnice vlastního procesu. Je to poslední směrnice v rámci harmonizace trestního řízení na úrovni Unie a jako taková se věnuje otázce důkazního přemena, práva nevypovídat e, e, rozsudku e, v nepřítomnosti a podobně. Proběhlo pět trialogů posled, 27. října bylo dosaženo dohody, Koreper potvrdil dohodu 4. listopadu a hlasovat ve výboru budeme dnes odpoledne. Takže já nejprve dám slovo paní Natálii Griesbeck, zpravodajce Eh, k tomuto dokumentu, která nás bude informovat o stavu jednání a chtěla bych ji poblahopřát jí i stínovým zpravodajům za skvěle odvedenou práci. Takže prosím, paní Grisbeck, máte slovo. Děkuji potěšením mohu sdělit, že po dlouhých měsících práce jsme konečně dosáhli dohody o budoucí nové evropské směrnice o prezumpci neviny. Před dvěma týdny ve Štrasburku na pátém trialogu jsme konečně dosáhli dohody mezi parlamentem a radou a minulý týden 4. listopadu Koreper tuto dohodu potvrdil. Takže stručně eh, krátký briefing o těch trialozích. V listopadu 2013 komise publikovala balíček o procesních právech, kde byl rovněž obsažený návrh ohledně prezumce neviny. O rok později rada přijala obecný přístup k tomuto a v březnu 2015 náš výbor rovněž přijal naše stanovisko, takže trialogy začaly poměrně brzy. Tři proběhly v Dubnu, v květnu a v červenci nejprve za lotyšského, poté za lucemburského předsednictví a bylo zasaženo značného pokroku velmi rychle, jednak u vlastního e, principu prezumpce o časové působnosti, o e, řídícím principu, e, kdy e, důkazní břemeno spočívá na žalobci, princip indubio pro reo a nový odstavec o e, osobách, eh, které jsou podezřelé nebo obviněné a jejich účasti. Ještě zůstávají rozdíly, co se týče osobní a hmotné působnosti, o obrácení eh, důkazního břemena, o, práva, o právu eh, na nevypovídat, o proceduře in abstencia a v nepří případech nepřípustnosti důkazu. Poslední trialog proběhl v září, no, jeden dialog proběhl v září. Eh, já moc děkuji stínovým zpravodajům za velice konstruktivní eh, přístup a velkou pomoc. A eh, tehdy jsme tedy připravili finální návrh, abychom se dostali ze slepé uličky, tak abychom na posledním trialogu dosáhli schody. Tři priority tam byly. Za prvé odstranění bodu 5.2, což bylo obrácení důkazního břemena, eh, nepřípustných důkazů, důkazů eh, způsobených nebo získaných mučením a tak dále. A konečně eh, ten takzvaný, ten článek 4 o mezinárodním, o, o, o veřejném zákazu, o tom se diskutovalo, dosáhlo se schody, takže hlavní rysy toho, co bylo dosaženo, co se týče působnosti, v článku 2 jsme dosáhli definice časové působnosti, která více chrání obviněné a obžalované osoby. Nicméně směrnice se nebude vztahovat na právnické osoby, přestože princip prezumpce u nich byl zakotven do té dohody a, nebu, a bude se vztahovat pouze na trestní řízení, jak jsme chtěli původně. U článku 4, to znamená zákaz veřejného prohlášení Eh, viny. Tam jsme žádali přesnější definici, co je veřejné prohlášení, co je e, veřejný orgán, odkaz k článku 10 v případě porušení tohoto článku a dosáhli jsme bod e, do preambule o médiích, tento bod, který považujeme za trošku slabý, bohužel, Eh, oproti tomu, co jsme původně chtěli, ale prostě toho jsme dosáhli v důsledku rozdílu eh, justičních kultur v jednotlivých zemích Unie. Co se týče předvedení podezřelých osob, to bylo velké vítězství, podařilo se nám sunout nový odstavec, to znamená, že osoby nemohou být předvedeny nebo prezentovány na veřejnosti nebo předvedeny k soudu Eh, prostřednictvím opatření, která eh, by předjímala jejich vinu, to znamená eh, spouty a tak dále. Co se týče článku 5 důkazního břemena, tam je princip indubio pro reo a dosáhli jsme odbourání bodu 5.2 o obrácení důkazního břemene, to bylo jaksi zásadní. Články 6 a 7 právo nevypovídat tak po e, dlouhých diskuzích na žádost rady jsme tyto dva články sloučili, souhlasili jsme odstranění bodu e, právu nespolupracovat a bohužel jsme prohráli e, ten odstavec o právu na informace, protože v radě proti tomu byl silný odpor a ten argument rady byl ten, že o tom už existuje směrnice. A Ehm, ale, vyhrál, ale získali jsme daleko přesnější odstavec o donucovacích prostředcích a o e, součinnosti obviněného. A také se nám podařilo prosadit, a to je významné, eh, právo mlčet, absolutní právo nevypovídat a zbavili jsme se celé řady opatření, která eh, způsobovala, že ten text byl nejasný a odstranili jsme také odstavec, že soud může využít mlčení osoby proti ní. A dále o řízení v nepřítomnosti, tam jsme akceptovali návrh rady, ale vyjasnili jsme odstavec, tedy článek 8 odstavec 3, kde je uvedeno eh, to, že i výkon rozsudku v nepřítomnosti může být eh, tedy uskutečněn. A co se týče opravných prostředků, máme nový odstavec článek 10 odstavec 2, kde je odkaz na vnitrostátní pravidla pro přípustnost důkazů a Eh, práva na obranu a spravedlivého procesu a hlavně jsme dosáhli dobrého bodu do preambule, sice ne až tak, co jsme chtěli, ale je to, je to rozhodně úspěch eh, eh, o mučení. To je poprvé vlastně, kdy se v evropských textech objevuje zmínka článku, o článku 3 smlouvy, kde je řečeno, že jestliže byl důkaz získán prostřednictvím eh, mučení, tak eh, zcela zneplatňuje celé řízení. Jinak v článku 11 eh, zůstalo slovo available, protože jinde to je také. Článek 11a je nový o pravidelných zprávách komise, o implementaci směrnice a článek 13 je lhůta pro e, transpozici, která byla stanovena na 24 měsíců. Takže děkuji. E, překročila jsem o minutu e, přidělený čas, ale máme radost a i přesto, že existují ještě určité Eh, existuje legislativa, tak ještě zůstávají případy porušování prezumce neviny v Evropě a proto bylo velmi důležité, abychom dosáhli této dohody. Myslím si, že budeme moci eh, pokračovat při přijetí cestovní mapy evropských procesních pravidel tak, aby Evropa celá respektovala právo na obranu. A e, konečně bych chtěla srdečně poděkovat všem stínovým zpravodajům, se kterými jsme úzce spolupracovali. Kinga, Birgit, Laura, Jan, Denis, a Kazimír všichni mi moc pomáhali a chci poděkovat také radě, lotyšskému předsednictví a dále i lucemburskému předsednictví za jejich úsilí, za jejich přesvědčivost, vytrvalost, ale eh, prostě byla to, byla to pěkná práce. Děkuji také Evropské komisi za podporu eh, v této kolektivní práci. Děkuji. Děkuji, mluvám, co jsem hovořila dlouho. Děkuji a nyní dám slovo dvěma kolegu, paní Gal a panu López Aguilarovi na minutku jednou, protože máme ještě schůzu, schůzi s dalším výborem za chvíli. Děkuji. Chtěla jsem pogratulovat eh, paní Natalie Griesbeck a chtěla bych všem oznámit, že jsme tady měli zpravodaje, který se velice angažoval, eh, která byl velice eh, skvělý a vedl velice tvrdé diskuze. Myslím si, že tady jsme měli velice eh, dobrý, vyvážený text, který je, je cílem parlamentu, je tady obsažen, můžete ho tam najít. Je to mm, opravdu po zajištění zásad prezence neviny, ale mm, také také řádné soudní řízení. A myslím si, že eh, toto je dobrý text a že to je právě proto, že jsme měli eh, skvělou zpravodajku. Děkuji, pan eh, López Agreda. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl moc poděkovat paní Rizbek za její práci. Se zájmem jsem vyslechl její expoze a zvlášť tedy ty o, informace týkající se e, rozsudku v nepřítomnosti. Mě by zajímalo úplně přesně, jaký je obsah kompromisu, kterého bylo na dialogu dosaženo, co se týče těch různých těch e, rozsudků v nepřítomnosti. Děkuji. Já jsem slyšel o tom zmínku, ale bylo to s odkazem na článek 5, jestli jsem to dobře slyšel, tak jsem se chtěl zeptat, jaký konkrétní kompromis byl také dosažen v tomto. Děkuji. A vážení kolegové, další bod budeme projednávat spolu s petičním výborem. Chcete odpovědět teď nebo potom? Jak chcete? tak na dvě minuty. Prosím. Máte slovo. Děkuji. Děkuji Kintegal a kolegovi za jejich pozice. Takže velmi stručně musíme pospíchat. Pane kolego, chcete odpověď, co se týče rozsudku v nepřítomnosti, čili článek 8, ne 5, 5, 2 o obrácení Eh, důkazního břemene je to něco jiného. Ten rozsudek v nepřítomnosti to bylo velice drsné jednání, co se týče pozice rady, dosáhli jsme toho, že rozsudek v nepřítomnosti bude možný jedině za předpokladu, že ten dotyčný bude mít k dispozici dopravní, opravné prostředky, že eh, bude informován o obsahu rozsudku, že bude informován o způsobech, jak být informován opravdu. To znamená, že členské státy musí vytvořit takový systém, který fakticky informuje, protože existuje celá řada situací, kdy ten podezřelý nebo stíhaný nebo vyhledávaný zorganizuje svůj útěk a členské státy musí tedy zajistit, že dotyčný bude informovaný a že se bude eh, moci Eh, obrátit, že bude mít právo na advokáta v každém případě a a eh, aby neakceptovali případy, kdy se souhlasí, že eh, advokáta nepotřebuje. Aby bylo dosaženo rovnováhy s těmi, kteří jaksi plánovaně prchají před spravedlností mm, a těmi, kteří prostě E, skutečně nebyli nebo nemohli být dostatečně informováni. Takže, ale když budete chtít, já vám mohu dát více informací